protože teď sdělím instrukce, které by bylo dobré, aby všichni slyšeli, takže pokud eh, se trošku usadíte a uklidníte, tak to bude dobré. A to zahrnuje i naše poslance a poslankyně. Takže po včerejším slyšení jediným um, bodem na pořadí jednání je hlasování o EDPS um, ehm, a um, dále assistant supervisor. Máme tlumočení do úředních jazyků a také web streaming, to znamená, že nás čí na internetu. Včera paní Intveld měla poznámku k výběrovému procesu ze strany komise. Já jakožto předseda jsem, prosím vás, kolegové, kolegyně, ticho prosím. Takže já jsem jasně dal najevo, že si nemyslím, že by poznámky komise byly eh, vyčerpávající a ucelené, ale myslím, že dnes je většina v líbe umožňující přistoupit k hlasování, přestože v tom postupu možná byly určité nedostatky. Koordinátoři, pokud k tomu chtějí něco říci, tak prosím nyní, ale mým záměrem je přistoupit k hlasování samozřejmě s vědomím, že tam byly určité chyby a že reakce eh, komise nebyla adekvátní. Dívám se na koordinátory, jestli mi dají svolení přistoupit k hlasování. Samozřejmě se zohledněním toho, co řekla paní Intveld včera. Takže eh, Sofie, stručná poznámka. To je v pořádku, pane předsedo. Ale můžeme dostat nějaké vyjasnění alespoň následně? Jistě. Ten dopis nebyl, eh, jak říkám, odpovídající odpovědí na náš dopis. Eh, ta jejich odpověď. Kornelie, prosím. Ehrlich gesagt nochmal nachfragen zu dem Verfahren. Já mám ještě jednu otázku eh, týkající se právě toho postupu. Možná by bylo dobré vysvětlit, jak tedy postupujeme v návaznosti i na ty vztahy eh, s radou. Já bych chtěla, aby ty věci tady byly dostatečně vysvětleny. Možná bychom to mohli učinit ještě předtím, než budeme hlasovat. Eh, pro mě to totiž vůbec není jasné a je to velice důležité, rovněž i pro rozhodnutí v rámci frakcí. Okay, Cornelia, I'm gonna, um, Cornelia, dobrá, tak já tedy přečtu eh, soubor tady takových pokynů, které, v kterých snad bude i odpověď na tvoje otázky. A pokud pak ještě budeš něco chtít, tak prosím, dej najevo. Takže teď ty poznámky a pak mi dejte vědět, jestli potřebujete ještě něco navíc. Takže já začnu některými podrobnostmi, které chcete před hlasováním. Ten postup podle článku 42 nařízení Evropského parlamentu a rady eh, na základě společné dohody tedy se jmenuje Evropský inspektor na ochranu údajů a jeho asistent Eh, na období pěti let. Kandidáti musí mít eh, zkušenosti a kvalifikace k provádění těchto funkcí. A chci to přečíst zejména tedy v zájmu kolegů, kteří nebyli včera na tom slyšení, tak, abyste si byli vědomi, že každý kandidát dal eh, najevo, že přichází v úvahu pro obě pozice. Každému byla položena tato otázka eh, před eh, tím, před tím slyšením. Všichni, kromě jednoho, akceptovali. Je celkem pět kandidátů na DPS a pokud jde o asistent, asistenta, tak těch, tam jsou další kandidáti. Pan Padova nebude kandidentem on na DPS, pouze na Assistant Supervisor. Teď bude hlasování probíhat takto podle pravidla 181, 182 se bude hlasovat elektronicky tajným hlasováním, takže budete potřebovat hlasovací karty. Prosím, vsuňte nyní hlasovací karty do zařízení, pokud jste tak neučinili. A e, nejprve tedy e, kandidáti na EDPS. Budeme hlasovat o každém z pěti e, kandidátů a pak budeme mít ještě druhé hlasování abychom stanovili pořadí na tu funkci assistant supervisor. Malinký problém. Jedné kolegyně nebo kolegovi chybí hlasovací karta. Bylo by skvělé, kdyby mohla hlasovat. Někdo, někdo jí dá kartu, takže na to můžeme zapomenout. Judith, jakožto koordinátorka jste měla vědět, že mě nemáte přerušovat, nemáte přerušovat tok mých myšlenek. Jaký příklad tím dáváte ostatním? Opravdu. A to je začátek, mandátu, to je špatné. Děkuji. Takže poté budeme mít a zelení se baví, ale pro ostatní pak bude druhé hlasování, kde stanovíme pořadí eh, pro uh, ty mm, assistant supervisor. Bude, budeme hlasovat o čtyřech eh, kandidátech na tuto pozici. Takže v zásadě pět, v prvním hlasování čtyři, v tom dalším. Budeme uh, zohledňovat pouze pozitivní hlasy. Že než se budete ptát, hlasujete pouze pozitivně, čili pro. Nejsou žádné negativní hlasy. Tato, toto hlasovací zařízení tam není vidět eh, zelená a červená, takže zelená je nalevo, zelená je nalevo, pokud, abyste se neptali později, takže pokud posloucháte, zelená nalevo, to je pro pozitivní hlasování plus. Nemůžete to měnit m, mm, m, mm, eh, následně. Zelená nalevo, červená napravo, to je negativní. Takže červená je sice dobrá, ale dnes znamená negativní a nebudete to používat. Takže nalevo. Pokud chcete vyjádřit negativní postoj, tak nehlasujte vůbec. Pro dnešek to takto bude. Kandidáti potom budou no- na preferenčním seznamu podle počtu těch pozitivních hlasů. Takže začínáme pro EDPS. Všechna, všechny hlasy budou zaznamenány sekretariátem i mnou samotných. A pak eh, přistoupíme k tomu dalšímu hlasování k eh, asistentovi. Takže prosím, nechtějte, abych oznamoval jednotlivá hlasování, dokud úplně neskončíme, protože to neudělám, eh, dokud to nebude hotové. Aby to odpovídalo slyšení, které se konalo včera, tak budeme hlasovat ve stejném pořadí, v kterém před nás předstupovali kandidáti včera večer. Čili nyní pozice e, inspektora na ochranu údajů EDPS z pět kandidátů prověříme, až začneme hlasovat, zda každá politická skupina má odpovídající počet a já vám řeknu, pokud, nějaká, eh, pokud jsou nějaké hlasy navíc nebo jakékoliv eh, jiné nejasnosti. Takže teď můžete hlasovat Eh, podle vlastní vůle a uvidíme, jestli máme dobré počty. Nebo chci, vy to chcete prověřit předem? Vy... Pan Engel? Mimo mikrofon? Pan Engel tedy o, off the record řekl, že bychom si to mohli nejprve trochu nacvičit. Takže uděláme prověrku pozitivně, budeme pro něco hlasovat. Všichni, všichni hlasujeme pozitivně. So let's vote. Takže hlasujeme. And the vote is closed. Konec hlasování. A máme tady za EPP jeden hlas, o jeden hlas navíc. Všechny ostatní skupiny již jsou v pořádku. Prosím o chvilku ticha. Takže jestli bychom mohli vyloučit jednoho řádného člena EPP, tedy z hlasování. A prosím, aby všichni ostatní zůstali, kde jsou, aby se nikdo jiný neměnil. Souhlasíte? Dobrá. Prosím. Kdo z vás bude první, poslední? Il <laughs> garante della privacy. Ale eh, hovoříme tady o osobě, která má eh, zodpovídat za ochranu údajů. A vy tady říkáte, že nemůžeme používat tedy eh, červené tlačítko. Ti, kteří nechtějí eh, hlasovat, tak ať to dají najevo, to je vše. Pokud tedy nechceme hlasovat, tak to nezmáčkneme a víme, eh, že pokud se to nerozsvítí, eh, nerozsvítí tak jsme to, tak jsme nehlasovali. Ale volba by měla být tajná. Tady a nemůže, ne, není najevo, že nehlasujete, ne, nelze to vystupovat. Takže zelený... No, no, but the, sorry, the green... Já se omlouvám, ale e, zelený, zelený hlas, zelené hlasování pak tedy je modré, vypadá modře. A už chápu, už chápu, už chápu. Vy říkáte, že v ten moment, kdy hlasujete, místo abyste tedy tak někdo vidí, že hlasujete pro určitého kandidáta, jakožto, jakožto tedy určitou akci, kterou provádíte. Chápu, o co jde paní Mussolini. Sorry, colleagues, can you stay quiet for a moment? Můžete, prosím, prosím, chvíle ticha ještě. Pokud se chvíli stišíte, já bych jen odpověděl, Eh, na to, co to bylo řešeno. To je eh, rozumné. Ano, takže pokud lidé opravdu chtějí cílit někoho, kdo který hlasuje, pak zase nehlasuje, pak tam vůbec nemá ruku, pokud se to někomu nezdá, nelíbí, tak máte možnost udělat če- i červený, červené hlasování aby tam nebyla ta situace, že budete mít prostě tu ruku na, na eh, hlasovacím zařízení a pak ne. Takže když stisknete červenou, tak stejně z toho bude akorát modré světýlko a bude se počítat eh, pouze pozitivní hlasování. Děkuji za tuto poznámku. Brigit. Velmi stručně Jenom chci mít jistotu, že v prvním kole jsme řekli, že se bude, bude možné pouze pozitivní hlasování, takže když budete chtít hlasovat jenom pro jednu nebo dvě osoby, u dalších neuděláte nic. Ale teď, aby bylo jasné, že tam vždycky bude světýlko, tak vždycky dáte, eh, u některých, u těch pozitivních dáte ano, u těch jiných ne, ale vždycky tam bude světýlko. Takže vlastně jste řekla to, to tež, co předřečníci Vždycky je dobré, když SAD něco potvrdí. Já jsem tak trochu taky SAD. Takže, takže teď přistupme k tomu hlasování. Já jsem doufal, že to proběhne rychle, ale nevyhnutelně tady se tak nestane. Takže kolegové, prosím, začněme s hlasováním. Já vím, já vím že je to vzrušující, ale zase ne tolik. Takže ano, vlastně je. Takže první pan Věvěrovský. EDPS na e- pan Věvorský zahajuje hlasování. please? Tell me when it's closed. The vote is closed. Konec hlasování. Pane Engel, vy máte tady nějakou rušovou poznámku prostřed hlasování. Ano, protože mám za to, že ochrana eh, údajů. Nejde v tomto hlasování eh, tak daleko, aby fungoval jenom jeden ze tří eh, tlačít, tlačítek, ale v mém případě fungovalo pouze jedno ze tří tlačítek. Nevím, co to znamená, ale každopádně to bylo špatné hlasování a jiný hlas nebyl možný. Čili to, tak říkajíc, nef- nefunguje. Okay, change, change your seat anyway and we'll look. Takže dobrá, raději změňte své místo, pak se na to podíváme. Nechci to protahovat. Budeme pokračovat. Pan Engel, Franku, prosím vás, změňte místo, ale rychle. Insert your card quickly because I'm moving on. Rychle si tam dejte kartu, protože budeme přecházet k dalšímu hlasování. Colleagues, with your permission, I'm going to take that vote again. I... Tak dobrá, takže s vaším, s vaším dovolením si to vezmeme ještě jednou. Nechci nikoho uh, ochudit o hlas, uh, takže znovu první hlasování o, pan, o panu Věvjorovském na funkci EDPS kandidát. Zahajuji hlasování. The vote is closed. Konec hlasování. Dobrá kolegové. Nyní paní Biondy zahajuje hlasování o kandidáce paní Biondy. The vote is now closed. Konec hlasování. For the EDPS. Nyní na funkci EDPS pan Butarelli. Zahajuji hlasování. Colleagues, the EPP is... EPP má znovu plus jeden hlas. Co se to stalo? Okay, on the... Pan Butarelli, EPP má hlas navíc. Už to v pořádku. Tak, už to zmizelo. Konec hlasování. Nyní na funkci DPS paní Lenoir zahajuje hlasování. vote is closed. Konec hlasování. A nyní na funkci DPS pan Padova. Hlasujeme. The vote is closed. Konec hlasování. A nyní hlasování na funkci zástupce. Pan Věvěrovský, zahajujeme hlasování. The vote is closed. Konec hlasování. for for assistant supervisor the vote Nyní opět na funkci zástupce paní Biondy. The vote is closed. Konec hlasování. Na funkci zástupce pan Putarelli. Hlas, hlasujeme. The vote. Konec hlasování. A nakonec hlasování na kandidáta na zástupce paní Lenoir hlasujeme. Konec hlasování. colleagues, I'm just going to verify this. Já to jenom ověřím se sekretariátem a dejte mi prosím chviličku. Kolegové, já nyní ohlásím pořadí a počet hlasů pro každou funkci. Nejdříve na EDP z výsledky jsou následující. První preferenční hlas Giovanni Buttarel 13 hlasů, Jan Padovan 21 hlasů, třetí pan Věvěrovský 10 hlasů, za čtvrté paní Lenua 4 hlasy, pátá, pan Biondy 1 hlas. Na místo zástupce inspektora první pan Běvirovský 53 hlasů, druhý Giovanni Buterelli 9 hlasů, třetí Noel Lenua 3 hlasy, čtvrtý paní Biondy dva hlasy. Zašlu dopis eh, předsedovi, abych ho informoval o výsledcích hlasování a mým úkolem je, abych se spolu předsednictvím rady, abychom eh, na základě společné dohody dospěli k této dohodě podle článku 42 nařízení 45 z roku 2001. Děkuji vám za pozornost. Děkuji.